zaměstnanec dostával každodenní instrukce spíše než tedy místo, kde sídlí zaměstnavatel. Děkuji, děkuji paní komisařko. Diskuse je uzavřena, hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Carmen Fraga STVS a já dávám slovo paní pánovi. Omlouvám se panovi, panu Matovi. Děkuji, pane předsedo. Beru si slovo jménem paní Fraga, která z důvodu nemoci tady nemůže být. Rybolovný výbor se rozhodl, že vypracuje zprávu o komplexní strategii EU v oblasti Tichomoří, protože máme tři různé politiky společenství obchodní, rozvojovou a rybolovnou, které platí v této oblasti a ty vyžadují větší doplňkovost a koordinaci, pokud chceme dosáhnout násobného efektu a maximalizovat přínosy těchto zásahů jak pro tichomorské státy, tak i pro Evropskou unii. Pokud jde obchodní část, tak tam máme dohodu s Papou Novou Guineou a teď se o tom diskutuje, aby se do toho zahrnuly všechny státy toho regionu. Pokud jde o rozvojovou politiku, my jsme druhým dárcem po Austrálii, ale pouze 2, 2% z tohoto fondu pro rozvoj jsou věnovány rybolovu, což je zajímavé, protože je to jeden z klíčových sektorů pro ekonomiku regionu. Pokud o rybolovnou politiku, musíme připomenout velkou hodnotu zdrojů z Tichomoří, protože tam jsou migrační druhy, 80 všech úlovků pochází právě ze západního a středního Tichomoří. Ekonomický zájem, který vyvolávají tyto suroviny a nedostatek odpovídajících kontrol vedlo k tomu, že je tam neregulovaný a černý rybolov a Vanuatu a Fidži jsou na seznamu zemí, které Evropská unie oznámila podle tohoto komunitárního nařízení. Flotila EU v této oblasti má jen čtyři plus sedm lodí, je to ale regiona, region, který je velmi strategický pro tuňákovité a Evropská unie už eh, podepsala bilaterální dohodu s Kiribati. Po selhání dohod eh, s Šalamounovými ostrovy a Mikronezií Evropská unie modifikovala svůj přístup eh, k jiným zemím, Kukovy ostrovy a Tuvalu, to už vyjednali něco mnohem koherentnějšího, protože jejich vody hraničí s mezinárodními vodami, kde máme své loďstvo a jsou také eh, blíže k latinskoamerickým fabrikám, eh, kde se zpracovávají tyto ulovené ryby. Rybolov je jedna z věcí, které mají velký zájem, velký tedy význam pro tyto eh, země. Zpracované pod, produkty a polospracované produkty jsou předmětem celních opatření, výhodných celních opatření, ale pouze pokud pochází z těchto zemí. Vyžaduje se zde výjimka pro čerstvé a zmražené výrobky. Tato zpráva má krátkodobou a dlouhodobou strategii. Krátkodobě zde máme pozitivní ocenění těch nových jednání s s novými zeměmi, je to výhodnější pro evropské loďstvo, je nutné spolupracovat s ostrovními zeměmi při řízení rybolovných zdrojů a je nutné bojovat proti černému rybolovu a proto chceme, aby tam okamžitě byly použity bilaterální nástroje. Z dlouhodobého hlediska žádáme komisi, aby byla zavedena regionální strategie mezi Evropskou unii a zeměmi tohoto regionu, aby se uzavřela dohoda, která umožní přístup Evropské unii a aby tam byla zajištěna tedy spolupráce s těmito zeměmi. Kromě toho tam bude také eh, režim řízení, který zajistí boj proti černému rybolovu a uvede také, jaké nástroje se budou používat, včetně eh, dohody o přístavech. Je třeba přijímat opatření, která zajistí transparentnost a e, zlepšení plnění podmínek. Při vyjednávání dohod by se měly přeskoumat možnosti pro lepší využívání prostředků z Evropského fondu rozvoje, aby se pokryly nedostatky, pokud jde o lidské zdroje i ekonomické prostředky a aby byly tedy zajištěny rybolovné zájmy tohoto regionu. Za páté a za poslední, následně bychom se měli zaměřit pouze tedy regionálně a měla by být podepsána vícestranná dohoda spolupráce v oblasti rybolovu se zeměmi, které dříve podepíší dohodu o hospodářském přidružení, kdy se bude hovořit o přístupu evropského loďstva k rybolovným zdrojům těchto vod. Děkuji. Thank you very much. I give the floor. Děkuji a teď Eh, paní Damanáky, paní komisařka. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, paní eh, Fraga za tuto zprávu. Chtěla bych taky poděkovat tomu, kdo ji tady přednesl. Toto pochopitelně všechno představuje věc, která je v zájmu Evropské unie, protože z tohoto území pochází i většina tuňáků. Evropská unie má zcela jasný eh, zájem na tom, aby byla efektivně využívána naše strategie v Pacifiku. Chtěla bych říci, že co se týče našich priorit, eh, zaprvé jedná se to o udržitelný rybolov, eh, který vychází z vědeckých závěrů, za druhé boj proti nelegálnímu rybolovu a za třetí posílení kapacity malých ostrovů ve smyslu lepší zprávy a řízení rybolovu. Co se týče vnější dimenze naší společné rybolovné politiky, komise i nadále bude propagovat eh, eh, udržitelný rybolov eh, ve vodách svých partnerů. Kromě toho budeme také pokračovat v dalším rozvoji regionálních strategií, Jejich cílem je opět posílit udržitelný rybolov. Jsem velice ráda, že Evropský parlament vychází ze stejných cílů a e, ze stejných principů. E, význam Evropské unie jako velkého trhu vysvětluje, proč se aktivně e, angažujeme také v této oblasti a proč také pracujeme v rámci Komise pro rybolov v Tichém oceánu. I když naše přítomnost tam je poměrně nízká, přesto, jak zpráva se zmiňuje, Eh, v současné době nám jde o to, abychom posílili svou přítomnost v tohoto regionu. Z tohoto hlediska doufám, že parlament bude podporovat také závěry nového protokolu týkajícího se eh, dalšího eh, rozvoje spolupráce v oblasti rybolovu se třetími zeměmi, s partnerskými zeměmi. Ehm, budeme také podporovat tyto věci, pokud budou prosazovány na základě principu, tak jak se o ně hovoří v této zprávě. Tyto věci musí být naprosto transparentní, tyto, tato ustanovení nám musí umožnit také splnit eh, cíle, které jsme si stanovili, eh, včetně kompatibility jednotlivých opatření eh, Rybolov hraje mimořádně velkou úlohu pro e, ekonomiku malých e, ostrovů a proto podporujeme ambice těchto malých ostrovů a přitom se snažíme dosáhnout toho, co je pro nás zásadním cílem, to znamená udržitelného rybolovu. Tak, jak se o tom hovoří ve vaší zprávě, tyto cíle můžeme dosáhnout na základě integrovaného přístupu na základě koherentního přístupu, eh, který bude společný všem evropským politikám. Musíme zajistit koherenci interpretace všech těchto věcí tak, abychom lépe integrovali další rozvoj nejen rybolovu, ale také eh, v oblasti životního prostředí, tak, jak to odpovídá, jak jsem ji řekla, eh, našemu cílu udržitelného rybolovu. Dovolte, abych ještě jednou velice přivítala tuto iniciativu. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Tímto uzavíráme debatu a hlasovat budeme zítra v poledne. Nyní budeme projednávat zprávu o pana Salavrakose, omezení rybolovu a teritoriální vody ve středozemním